První bod na pořadu jednání je prohlášení Rady k otázce právního základu šengenského hodnotícího mechanismu. Chtěl bych upozornit na začátek tohoto zasedání na to, že při této debatě nemáme eh, možnost catch DI. Opakuji, nebude žádný catch DI, tedy spontánní přihlášení poslanců. Äh, Kolego Verhofstadte, uklidněte se, váš mikrofon je zapnut. Takže prosím, ponechte si vše do debaty. Chtěl bych vás srdečně přivítat. Dobré ráno, pane ministře Bockové, zástupce rady. Děkuji eh, vám za přítomnost. Eh, vítám také paní Malmström. Dohodl jsem se s paní Malmström, že jí dáme slovo po prohlášení jednotlivých zástupců politických stran. Nejdříve dávám slovo předsedovi rady Žáji Mortenu Bockovovi. Prosím, máte slovo. Ærede formand for Europaparlamentet, ærede medlemmer øh, og ærede Děkuji za slovo. Vážený Pane předsedo, vážená paní komisařko, děkuji za tuto příležitost vystoupit u této příležitosti při diskuzi k tomuto nesmírně důležitému tématu. Jde o rozhodnutí